Friends, we start this meeting now. Vážené dámy, vážení pánové, zahájíme schůzi. Kdo přijde pozdě, tak přijde až přijde. K dispozici jsou všechny jazyky, kromě chorvačtiny. Rovněž vás chci informovat, že zde máme návštěvníky. Paní Morán Šartě přizvala skupinu deseti žurnalistů, kteří eh, budou psát o hlasování, o vysílání pracovníků, přičemž eh, to zahrnuje i televizní tým, který tady bude během hlasování filmovat, ale to tedy až později. Také pozval televizní štáb pan Šulce eh, a tento štáb se rovněž bude zabývat tím dnešním hlasováním. Pán Neoklis Silikiotis až přijde, tak ten zde má, sebou bude mít eh, skupinu 55 návštěvníků a ti přijdou na to společné zasedání Empl a Tran. Stále čekáme, než přijde paní Deli, ale myslím si, že to nebude neslušné, když začneme v rámci toho, abychom dodrželi harmonogram, takže pomalonku, polehonku se pustíme do práce. Zahájíme tedy eh, slyšení na téma pracovní podmínky mobilních pracovníků v dopravním sektoru. Všechny účastníky zde samozřejmě vítám, zejména naše přizvané experty, kteří se s námi podělí o své poznatky je nám velkým potěšením, že toto slyšení pořádáme společně s výborem pro dopravu. Jak asi víte, silniční doprava je nejprominentnější mód dopravy. V roce 2014 téměř tři čtvrtiny veškeré vnitrozemské dopravní činnosti v EU probíhalo právě na silnicích. Z hlediska cestujících představuje silniční doprava více než 90 veškerých pasažerokilometrů. Já tady právě podávám stručný úvod, abychom nestráceli čas, protože pak musíme hlasovat. 10,6 milionů lidí, to je počet zaměstnaných v sektoru dopravy a skladnictví v EU. 10,6 milionů. A to je hodně. Z hodnocení vyplývá, že zneužívání sociálních a tržních pravidel v EU má negativní dopad na pracovní podmínky řidičů. Například eh, máme trvající problémy s nadprůměrnými, atypickými a nepravidelnými pracovními dobami. To nám hlásí eh, řidiči z povolání eh, v porovnání s ostatními sektory daleko více. Kromě toho je také potřeba řešit další rizikové faktory, eh, včetně mimo jiné dlouhých období strávených mimo domov, eh, včetně časového tlaku, neadekvátních odpočinkových zařízení a často plat, platu na základě výkonnosti. S tím, jak se navyšuje nákladová konkurence a jak vznikají komplexní a často nelegální business modely, tak se tyto problémy ještě vyostřují. Eh, vysoké regulační náklady nejen narušují hospodářskou soutěž, ale rovněž představují riziko toho, že upíráme řidičům eh, jejich práva, nechráníme ta práva, pakliže třeba ti to dočasně pracují v jiném členském státě, protože zde jsou poměrně vysoké pobídky pro to, aby, aby dopravní firmy obcházely pravidla. Vzhledem k tomu, eh, jak práce v mezinárodním dopravním sektoru je vysoce mobilní, považujeme za nejlepší způsob, jak řešit tyto problémy sektorálně specifickou legislativu. A to v součinnosti s jinými iniciativami EU, které budou zacíleny na zlepšení fungování vnitřního trhu v oblasti doprav, dopravy. 31. května letošního roku v rámci celkového rámce Europe on the Move, Evropa v pohybu, Evropská komise přijala eh, návrh směrnice o vysílání řidičů eh, v sektoru silniční dopravy a návrh na minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby za volantem, eh, časy odpočinku a tachografy a návrh, co se týká přístupu na trh dálkové dopravy. Dnešní slyšení pak bude do této diskuse dále přispívat. Těšíme se na to, co si poslechneme a tím bych ráda vyzvala svou kolegyni, spolupředsedkyni, odbornici na silniční dopravu, paní Karimu Deli, předsedkyni výboru pro dopravu a cestovní ruch, aby nám přednesla svůj úvod. Prosím. Madame la, la Paní předsedkyně, Mám to potěšení, že vás eh, zde mohu přivítat a dnes trh dopravní, eh, silniční dopravy v oblasti obchodu je zcela zásadní, především pro naší evropskou ekonomiku. To znamená, vize, kterou my teď eh, vytváříme, dáváme, je vizí sektoru, který zítra bude muset být solidním sektorem, sektorem udržitelným a zároveň sektorem stabilním, který zajistí dostatečnou kapacitu pro e, dodávky zboží uvnitř vnitřního trhu samozřejmě, ale zároveň musí být sektorem stabilním aby eh, dospěl k rovnému zacházení všech evropských eh, zaměstnanců se zlatým pravidlem eh, v tom smyslu, že Evropská unie musí pracovní podmínky zaměstnanců opravdu zlepšovat a hovoříme opravdu o dobrých pracovních podmínkách. Tak, eh, jak eh, jsme eh, slyšeli, Evropská komise navrhuje novou legislativu k silniční dopravě a my si, se musíme ujistit v tom, že se jedná o takovou legislativu, která skutečně přispěje ke zlepšení práce zaměstnanců v, tém, v tomto sektoru. Musíme rovněž pomoci všem těm, kteří v sektoru pracují a v pohybují se v něm, aby mohli respektovat pravidla hry. V důsledku toho otázky trhu, otázky sociální budou řešeny společně, pohromadě, abychom dospěli k vyváženému výsledku a zároveň zohlednili přidanou hodnotu Evropské unie a také zohlednili zájmy občanů. Evropský parlament a jeho příspěvek budou zásadní, tak, aby bylo možno opravdu dodržet tyto cíle a zajistit jejich realizaci. Musíme společně všichni vyřešit eh, otázku sociálního dumpling, dumpingu, eh, který otravuje celý evropský projekt. Je takovým jedem evropského projektu. Takže já se těším na příspěvky, na příspěvky konkrétní, takové, které nám umožní skutečně vyřešit tento problém, ale zároveň, které nám pomohou eh, vyřešit a anticipovat ty problémy, kterým čelíme každým dnem v našich jednotlivých státech. Je pravdou, že v té dnešní a jak doufám užitečné Eh, diskuzi, která přinese své ovoce, eh, půjde o zásadní příspěvek, ale nesmíme eh, si zastírat ty skutečné problémy, problémy kontroly například, problémy či otázky Eh, těch eh, fiktivních firem. Eh, rovněž si nesmíme zastírat otázky, které se netýkají pouze minimální mzdy, ale také pracovních podmínek, ať už se jedná o bydlení či dopravu. Každopádně, paní předsedkyně, opakuji, váš výbor, stejně jako můj, Eh, jsou výbory, které mají pouze jeden cíl. Dále nést, dále obhajovat, dále chránit eh, všechny evropské zaměstnance. V závěru této zprávy nebudou žádní eh, zaměstnanci druhé zóny, druhé kategorie. Chceme, aby Eh, tito zaměstnanci eh, měli napříč Evropskou unii stejná pravidla a stejnou ochranu. Chci vám poděkovat, paní předsedkyně, a můžete eh, také počítat s odhodláním členů výboru dopravy, kteří jsou v sále velice silně přítomní s jejich podporou. Děkuji paní Dele, děkuji za tento úvod. Teď vyslechneme pět expertů, které jsme pozvali na dnešní slyšení. Nejprve je to paní van der Pelt a poté pan Roberto Parillo, následně Macej Vronsky, Turk Inhardt a závěrem eh, pan Rodriguez Medal. Ale každopádně začneme s paní eh, van de Pelt, eh, která je politický, eh, politickou poradkyní Evropské asociace silniční dopravy. Prosím, nehovořte příliš dlouho. Děkuji, dobré odpoledne. UETR chce poděkovat za příležitost zde dnes promluvit a představit vám naše názory ohledně silničního balíčku, zejména pokud jde o vysílání řidičů. Tak nejprve drobnou rekapitulaci podstaty tohoto návrhu. Ten předpokládá, že pravidla pro minimální mzdu a roční placenou dovolenou musí být dodržovány, když je řidič vyslán na území hostitelského členského státu. Současný návrh stanoví, že v případě, kdy řidič je vyslán na více než tři dny za kalendářní měsíc do hostitelského členského státu, pak se považuje za vyslaného a v takovém případě minimální mzda a e, e, roční placená dovolená mu po právu náleží. Pokud e, provádí mezinárodní předpravu, přepravu e, za období kratší nebo rovno třem dnům, pak se nepovažuje za vyslaného. Dochází-li ke kabotáži, pak je to vždycky vyslání pracovníka bez ohledu na trv, dobu trvání kabotáže. A nové je, že návrh stanovuje konkrétní předpisy pro počítání těchto dnů. Říká se v něm, že denní pracovní doba kratší než 6 hodin se považuje za půl den a e, pracovní doba delší než 6 hodin se považuje za celý den. A explicitně e, se praví, že když má řidič dobu odpočinku, přestávku anebo období, kdy je dostupný na území hostitelského členského státu, tak se to považuje za pracovní dobu a proto se to počítá pro účely zjištění, zda jde o vyslání anebo ne. Bez ohledu na jasnou definici samotného vyslání eh, jsou tu ještě značné nedostatky. Například co tranzit. Nikde v tom návrhu se nezmiňuje tranzit. Myslíme si, že by mělo být explicitně zmíněno, že tranzit se nikdy nepovažuje za vyslání. Právě tak eh, panuje značná nejistota ohledně termínu minimální mzda. Například eh, co, co diety nebo jiné typy náhrad Eh, které se počítají od hodiny nebo podobně, co sektorové příplatky. Eh, bylo by proto mnohem lepší určit, které eh, složky se považují za minimální mzdu a které ne. Bylo by dobré uvést úplný seznam složek, které spadají do minimální mzdy, protože se obáváme, že nebudou-li jasné definice, tak diskuze o minimální mzdě budou trvat. Celkově eh, UETR vnímá pozitivně, že konečně máme jasnou definici toho, co se považuje za vyslání a co ne, a jasná pravidla pro výpočet. Eh, bojíme se ale, že to navrhované pravidlo tří dnů bude nevýhodné, zejména pro malé a střední podniky z malých členských států a také pro firmy z periferních členských států. Mm, ilustruji to na příkladu. Pokusíme se o zobrazit, zobrazení mapy. Vezměme si malou malý nebo střední podnik, malý nebo střední podnik, který přepravuje pomeranče ze Španělska do Nizozemí. To je cesta, která trvá zhruba eh, jeden týden, dostat se do Nizozemí a zpátky. Řidič začne jízdu ve Španělsku, takže pojede zhruba dva dny přes Francii, eh, pak pojede půl dne přes Belgii a konečně dorazí do Nizozemí, kde provede vykládku a nakládku zboží a vrátí se přes Belgii a Francii. Takže Francie a Belgie jsou transitní země, takže v těchto zemích nebude řidič považován za vyslaného. V Nizozemí provede na eh, vykládku a nakládku, což potrvá déle než 6 hodin, takže eh, no, to se počítá jako jeden celý den pak se vrátí do Belgie, tady vyloží část svého zboží, to potrvá méně než 6 hodin, takže si započítá půl dne v Belgii a potom bude pokračovat eh, do Francie. Tamní aktivity mu zaberou více než jeden den a 6 hodin. Bude se to tedy počítat jako dva dny a ten tyž řidič učiní tuto cestu čtyřikrát nebo pětkrát za měsíc. Takže na základě pravidel pro výpočet bude řidič vyslán do Francie zhruba na 8 až 10 dnů, bude vyslán do Nizozemí na 4 až 5 dnů a možná i do Belgie na 3 dny, podle toho, jak dlouho stráví v Belgii. A aby to bylo ještě komplikovanější, tak eh, tu a tam eh, vezme nějakou kabotáž v Lucembursku, takže tam bude muset na pár hodin dostávat lucemburskou mzdu. Eh, během celého toho měsíce eh, zůstává jeho sociální zabezpečení ve Španělsku. Tak aby byla splněna legislativa, tak zaměstnanec bude, zaměstnavatel bude muset provádět složité výpočty pro každého řidiče zvlášť, protože každý řidič bude mít jiné jízdy. Tento zaměstnavatel bude muset znát ty mzdy, včetně pravidel pro před, přesčasy, pro náhrady, pro placenou dovolenou a to vše z několika zemí, kterými jeho řidič projede. Obáváme se, že zaměstnavatele, zejména malé a střední podniky, budou muset najímat drahé konzultantské agentury, které znají sociální předpisy v různých členských státech, protože malé a střední podniky většinou nemají personál na to, aby hlídal uplatňování všech eh, existujících předpisů. A pokaždé, kdy dojde k nějaké změně objednávky, eh, když řidič začne jezdit do jiné země, bude muset zaměstnavatel provádět nové výpočty a to pořád dokola každý měsíc. Obáváme se, že tyto pravidla vytvoří obrovskou administrativní zátěž na firmy a že to nebude eh, proveditelné. Kromě velkých nevýhod pro firmy by nová pravidla mohla vést eh, k nejistotě pro řidiče, protože by podléhaly každý měsíc jiné legislativě. Ten návrh eh, se také týká eh, administrativních povinností. U ETR eh, má radost, že už nebude potřeba žádný zástupce, protože to je pouze zátěž a v některých případech potřeba zástupce je velice drahá. Nicméně stále ještě se počítá v tom návrhu s různými registračními povinnostmi, které se mohou lišit zemi od země. Jsou to eh, povinnosti řidiče mít eh, v, ve vozidle určité dokumenty například. Tak tady eh, požadujeme jednotnou evropskou registrační platformu, kam by bylo možné nahrát nutné podklady, jako je doklad A1, pracovní smlouva, možná i výplatní páska v tomto případě by řidič nemusel mít všechny tyto dokumenty u sebe v kamionu. Takováto platforma by zjednodušila administrativní proceduru pro zaměstnavatele a za, eh, zrušila by povinnost řidiče mít tyto dokumenty sebou ve voze. Tím by se také velice snížila možnost eh, omylu nebo zapomenutí. Na závěr bych chtěla upozornit na ještě jednu velice důležitou věc a to eh, je nekalá konkurence. Současná situace je způsobena eh, ohromnými rozdíly mezi pracovními náklady. Eh, jedna pracovní hodina stojí v některých zemích až třikrát víc než v jiných zemích. A vzhledem k tomu, Vzhledem k tomuto značnému rozdílu jsou rozdíly také v sociálním zabezpečení, takže si myslíme, že ať už budou dohodnuty jakékoliv předpisy, eh, nezmění to nic na, základ, na základním problému, kterým jsou pracovní náklady. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď eh, má slovo pan Roberto Parillo, eh, předseda ETF, e Evropská federace zaměstnanců v dopravě. Pane Parillo, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. Já se pustím do samého eh, středu, středobodu tohoto problému. Nemám nějakou PowerPointovou prezentaci, ale chci hovořit o zásadních otázkách. Teď je opravdu těžké vyčíslit kilometrové fronty těch čekajících kamionů na eh, hranicích eh, členských států Unie a tak to je od rozšíření Evropské unie. To, co jsme nedávno zjistili 4. a 5 října 2017 prokazuje, jak špatné zdravotní a e, pracovní e, a sociální podmínky e, mají řidiči. Neukázalo to nic nového. Například na parkovištích nejsou žádná sociální zařízení lidé si připravují jídlo na místě, všude kouří stroje a desítky tisíc řidičů jsou e, v této situaci a my se prostřednictvím sociálních médií snažíme s nimi být e, e, v kontaktu. Jsou to rumunští a polští řidiči, kteří mají největší sociální fóra. Některá z nich jsou až, mají až 40 tisíc členů. My se snažíme se informovat i tímto prostřednictvím o jejich pracovních a životních podmínkách. Ten obrázek obrázek opravdu není dobrý. Například jsem se setkal se zástupci organizace BGL, která e, se také zabývá odvozem odpadu. Byli jsme minulý týden v Bukurešti a setkali jsme se tam se skupinou řidičů, kteří pracují pro jednu severskou firmu a dovážejí e, odpad z severu či z Německa směrem na jih. Ukázali nám e, obrázky, fotografie těch obrovských skládek odpadů, kde řidič rodiči pracují bez jakýchkoliv eh, pracovních pomůcek, jakékoliv finanční eh, kompenzace. Pokud si stěžují, jsou okamžitě nahrazeny jinými. Jsou přesvědčeni, že se s nimi zachází tímto způsobem jen proto, že jsou Rumuni a že jsou zranitelnější a eh, že tedy nemohou protestovat. Já jsem si prakticky jist, jsem přesvědčený, že zaměstnavatelské organizace jsou často připraveny se podílet na zlepšení podmínek profesionálních řidičů. Jejich sociální a pracovní podmínky se totiž staly neúnosnými do té míry, že pouze e, skutečně velký legislativní balík a kvalitní legislativní balík na evropské úrovni může tuto situaci zlepšit. Návrhy od Evropské komise nicméně nepřinášejí ta dobrá a komplexní řešení celé řady problémů. I když se jedná o určitý výchozí bod a dobrý výchozí bod, eh, tak tyto návrhy nepředstavují efektivní řešení sociálních eh, otázek a otázek spojených s podmínkami s pracovními podmínkami. My bychom chtěli zdůraznit, že všechny návrhy jsou mezi sebou ve určitém vztahu, jsou propojené. Bylo by nebezpečné analyzovat jeden jediný návrh, soustředit se na něj, aniž bychom vzali v úvahu jeho provázanost s dalšími. Například podniky, kterým se říká fiktivní firmy, poštovní schránky nebudou eh, návrhem Evropské komise úplně vymíceny. Pokud nějaká firma, eh, která je, dejme tomu, z Belgie, otevře filiálku v Rumunsku jenom proto, aby tam na, eh, probíhal nábor řidičů a ty byly převáženi, dejme tomu, na Slovensko, tak nový návrh Evropské komise může vlastně nechat zmizet filiálku v Rumunsku, ale ne už potom ten, eh, to centrum pro eh, rozvážení řidičů, eh, tento dispečerské centrum, které by, dejme tomu, bylo umístěno ve Slovensku, kde bych měl uvést příklad. Takže opravdu je to mnohem sloužitější. A teď čas řízení a čas na odpočinek. Návrat do mů, tak jak je to navrženo Evropskou komisí, nepředstavuje efektivní opatření. My potřebujeme definovat eh, domov, potřebujeme domicil, potřebujeme jasná pravidla, jasná opatření pro kontrolu toho návratu, potřebujeme legislativní normy tak, aby návrat do eh, domicilu byl podnikem eh, finančně také oceněn a nemáme bohužel vzhledem k nedostatku času možnost hovořit o návrzích, které se vlastně zmiňují o snížení z 45 na 24 hodin eh, doby odpočinku e, s vysvětlením, že toto umožní řidičům, aby se rychleji vrátili domů. Já se tomu musím smát, i když je to skutečně smích velmi trpký. Buďme velmi opatrní e, tím, že budeme modifikovat nařízení o době řízení vozu a odpočinku, tak to bude mít samozřejmě okamžitý dopad na směrnici o e, pracovní době. Ono to zvýší pracovní dobu řidičů. Buďme na toto opatrní vysílání. A teď to vysílání. Já si naprosto uvědomuji, že Evropská, eh, eh, že výbor bude dneska hlasovat o vysílání pracovníků. Doprava je citlivým tématem a sektorem. Je tady několik typů dopravy, která je touto směrnicí eh, zohledňována. Takže proto musí být i silniční doprava vzhledem k vysílání pracovníků opravdu velmi bedlivě analyzována. Jaké jsou naše návrhy? k těm fiktivním firmám. Jediný efektivní způsob, jak proti tomuto bojovat, je zavést podmínku, aby zásadní část aktivity eh, toho daného vozu eh, byla prováděna v státě, kde je sídlo dané firmy. Pokud toto nebude platit, tak tyto firmy nevymítíme. A teď doba řízení a odpočinku. Stávající pravidla musí zůstat beze změny a týdenní eh, eh, je třeba, aby tedy ten, to volno bylo 45 hodinové a nemůžeme tady dát prostor pro nějaké výjimky. A teď k návratu do domicilu. Nemůžeme o tom dnes diskutovat očekáváme na skutečně jasnou definici tohoto domicilu, až bude jasné, E, jak se věci mají a až bude jasně řečeno, že náklady na přesun budou e, hrazeny firmou, tak jak je to mu dnes, tak můžeme postupovat v této věci dál. A teď k vysílání. Měly by tady být e, prováděcí předpisy pro silniční dopravu specifické, ale pouze tato opatření specifická pro silniční dopravu je naprosto e, mimo jakoukoliv pochybnost, že nesmíme e, dopustit, e, aby silniční doprava byla vyjmuta z směrnice o vysílání pracovníků. Vysílání může být kontrolováno a může být kontrolováno dobře například e, inteligentním tachografem. A naše organizace je ráda, že tato e, rozprava se opravdu odehrává uvnitř Evropského parlamentu. Jsme rádi, že můžeme slyšet evropské poslankyně a poslance, jak říkají, že je naprosto nemožné představovat, představovat si, že v roce 2034 takovýto inteligentní tachograf bude existovat pro všechny, všechna vozidla a takto zesměšňovat instituce. My žádáme, aby eh, inteligentní tachograf eh, byl instalován dva roky poté, co se vlastně objeví, to znamená v červnu 2019. A to samé platí pro kabotáž. Inteligentní tachograf chybně může přispět eh, k lepší eh, kontrole tachografy, pak je tady ještě elektronický ECMR tachograf není jediným nástrojem a právě proto chceme, a teď už budu končit. Právě proto chceme, aby byla přijata veškerá nutná opatření k tomu, aby bylo realizováno to, co předseda Juncker před několika lety deklaroval za stejnou práci, stejnou odměnu na stejném místě. Já si myslím, že to bylo významné prohlášení a my teď jako ETF čekáme na fakta a jsme připraveni spolupracovat v konstruktivním dochu tak, aby volný pohyb zboží, e, osob a e, statků byl e, možný a aby všichni pracovníci byli vnímáni a bráni stejným způsobem. Děkujeme vám, pane Pirinio. Teď dostane slovo pan Vroňský Eh, předseda Transport and Logistics z Polska. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Zastupuji polskou organizaci Transport and Logistics eh, Poland. My jsme organizace podnikatelů, Eh, kteří združují dohromady více než 25 tisíc zaměstnanců. Rád bych eh, v několika málo slovech hovořil o sociálních podmínkách práce a o tom balíčku mobility. Zdá to skutečně řeší všechny problémy. V první řadě podívejme se, jak se silniční doprava vyvíjela od 50. až po 70. léta eh, Tady v podstatě každých deset let na, eh, probíhal technologický skok. Pracovní podmínky se neustále zlepšují. V budoucnu bude dost možná práce řidičů, práce na dálku. Třeba se kamiony budou řídit z domova. Pracovní podmínky jsou mnohem lepší. Chtěl bych vám připomenout, že tyto pracovní podmínky jsou vytvářeny velkými dopravními firmami v Evropě a oni se snaží plnit všechny standardy. Ale podívejme se na to, co je skutečný problém. A tady souhlasím s panem Parijem. Jednak je zde bezpečnostní riziko. Jsou nehody, jsou různé útoky na silnicích a jiné tragické události. To je ten největší problém. A také je problém, že chybí odpoč- odpočívadla. E, zhruba 30 tisíc míst v celé Evropě chybí. E, ta, která máme, ta odpočívadla, která máme, nemají dostatečnou výbavu, není tam kde spát, jedině v kabině vozidla. A to je samozřejmě nebezpečí pro řidiče, ale i pro přepravované zboží. E, to, co je velice důležitý problém, je to, že nákladní doprava eh, často probíhá mezi dvěma jaksi okrajovými státy Evropské unie. Podívejme se konkrétně, o čem mluvím. Velice často je na dálnicích plynulá doprava. Otázka je, a všem, když nastane situace jako tato, vidíte teď na snímku, zda je vůbec možné lidem zakazovat eh, přespávání v kabinách, protože zácpy na dálnicích jsou reálným problémem. Z Varšavy do Bruselu je to skoro 14 kilometrů po silnici. A na každé takové cestě strávíte minimálně 3 hodiny v zácpě. Takže dopravní zácpy jsou obrovský problém. Ve spojení s tím, eh, že není kde spát mimo, mimo nákladní vozidlo, eh, tak to dohromady vytváří takovou situaci, kdy balíček mobility vlastně neodpovídá realitě našich řidičů. Takže tento balíček, eh, balíček mobility, myslím si já, vytvoří nové problémy. Jak už jsme řekli, aktuálně jsou kabiny kamionů velice dobře vybavené. V těch několika státech, kde řidiči mají možnost eh, využívat tyto lépe vybavená vozidla, to znamená zejména v těch nových členských státech, jsou tím pádem pracovní podmínky velice dobré. Definice, tak jak se objevuje eh, v balíčku mobility, však tuto situaci nezohledňuje. Takže vlastně ty kabiny kamionů jsou často daleko kvalitnější, daleko luxusnější co do nabízeného pohodlí, než eh, přilehlé hotely u dálnic. Samozřejmě potřebujeme stejné zacházení, všude stejné peníze za stejnou práci. To je jasné. Všude po Evropě musí řidič vydělávat stejně, ale jak vyřešíme sociální problémy Unie? Ta směrnice o vysílání se týká pouze jednoho procenta pracovníků. Takže jak prosadíme tu rovnost, když mluvíme jenom o jednom procentu zaměstnanců? Podle mě je toto demagogie. Rovnost na jednom místě znamená nerovnost někde jinde. Třeba příklad. Dva řidiči z polského podniku. Jeden řidič pojede Eh, někam do Španělska, druhý pojede, řekněme, do Běloruska nebo do Maďarska. Eh, jeden ten šofér si vydělá 3710 euro a ten druhý ve stejné situaci si vydělá pouze 1500 euro tedy. Takže je možné, že bychom tuto konkrétní nerovnost vyřešili, ale vytvoříme tím zároveň nerovné podmínky jinde. Podívejme se teď na povinnosti zaměstnavatelů. Ehm, co musí všechno udělat zaměstnavatel, aby splnil podmínky toho balíčku mobility? U nás v kanceláři máme francouzské právní předpisy, studovali jsme je, a my jsme si jenom ty samotné papíry, ten výtisk těch spisů, dali na stůl. A už jenom ty francouzské předpisy jsou obrovskou haldou dokumentů. A jak se má v něčem takovém vyznat malý a střední podnik? To je podle mě naprosto nemožné. Teď již tedy přecházím k závěrům. Co bych chtěl říci na závěr? Předpisy na národní úrovni jsou často velice komplexní. A to samé platí o evropských předpisech. V zásadě ty předpisy o vysílání pracovníků budou znamenat velkou byrokratickou překážku pro celou řadu podniků, které jsou přítomné na více než jednom trhu. 80% podniků v tomto sektoru jsou velice malé podniky, často mikropodniky. Jsou to v podstatě bývalí řidiči kamionů, kteří si vzali úvěr, koupili si vlastní kamion a jsou samostatně vydělečně činí. A velice často se na jejich práci podílí i celá jejich rodina. Jak se mají tyto rodinné podniky v té přehršeli právních předpisů vyznat? To prostě nejde. Já nevěřím, že by to kdokoliv dokázal. Podívejme se teď třeba na rozdíly v platech. Eh, ty rozdíly nejsou dumpingem. Tím se neporušuje právo, je to přirozený vývoj naší hospodářské historie jako jednotlivých členských států. A ty rozdíly jsou stále menší a menší, protože se postupně všichni modernizujeme, všichni postupně zefektivňujeme práci, takže rozdíly jsou menší v této oblasti. A myslím si, že by se administrativně neměly zbytečně prohlubovat. Sektor dopravy je navíc eh, sektorem, kde spousta řidičů chybí. U nás v Polsku nám chybí zhruba 4 tisíce eh, řidičů kamionů. Přičemž eh, řidiči mohou velice snadno přecházet mezi zaměstnavateli. Ale zaměstnavatel, aby přijal nového zaměstnance, stráví prací, která je proto potřebná, celý měsíc. Takže nové předpisy sebou přinášejí riziko nerovnosti, tedy toho, že vznikne jakási šedá zóna. Balíček mobility by mohl z trhu práce eliminovat ty, kvůli kterým tento sektor na trhu vůbec vznikl. Já jsem sice nestihl říci všechno, co jsem vám chtěl říct, ale přesto vám děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Vroňský. Teď má slovo pan Engelhardt z Německé federace svazu dopravců. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci eh, Evropského parlamentu, eh, nejprve bych chtěl poděkovat za, eh, poděko- za pozvání na tuto akci. Pokusím se představit německý pohled na balíček mobility ještě ale pár slov k mému svazu. Spolkový svaz eh, logistiky a zabezpečení dopravy zboží eh, združuje momentálně kolem sedmi tisíc eh, podniků v logistické branži. To je mnoho tisíc vozidel a řidičů a jsme špičkovým německým svazem v oblasti silniční dopravy. Silniční doprava zboží eh, stojí momentálně před značnými výzvami. Eh, denně eh, dorážejí informace z členských států ohledně toho, že je naplněna jejich kapacita a klienti poukazují na to, že dochází ke spožďování zásilek, a e, že e, je třeba žádat o objednávky dlouho dopředu. Nedostatek personálu značně vyostřuje tento problém. E, už nejen západoevropské firmy trpí těmito problémy, ale už i svazy z východoevropského prostoru si stěžují na nedostatek řidičů. Já bych chtěl jasně říci, že pokud se teď neudělá nic, tak v celé Evropě budeme mít obrovský problém, protože zkrátka nebudou řidiči a budeme se moci bavit klidně hodně o zákonech, ale pokud nebudeme mít řidiče, tak ta nejdůležitější část naší ekonomiky bude mít obrovské problémy. Eh, z tohoto důvodu bychom chtěli rychle eh, zavést férové eh, konkurenční podmínky a zejména sociální situaci na pracovišti a také harmonizaci sociálních předpisů. Výhodou by samozřejmě byl digitální tachograf. Připojuji se ke ke svým předřečníkům v tom, že říkám, že ten musí být zavést co nejrychleji a být co nejefektivnější. E, práce na společných podmínkách, které by motivovaly především mladé lidi k tomu, aby se stávali řidiči kamionů, e, to je nejdůležitější předpoklad k tomu, aby byly denně zabezpečovány e, průmyslové podniky i domácnosti v Evropě. Uvedu několik čísel za Německo. Každý den 30 tisíc řidičů jde do důchodu a 15 tisíc řidičů je vzděláno, což znamená, že situace se velmi vyostří v příštích dvou letech. Pro dopravu a logistiku v posledních desetiletích nastaly dvě důležité události. Evropská liberalizace v e, silniční dopravy v 90. letech a rozšíření Evropské unie v letech 2004-2007 o 12 nových člených, členských států. E, obě tyto události mají značný dopad na silniční dopravu a na trh. Zejména po e, rozšíření Evropské unie došlo k propadu platů a sociálních nákladů. Nedávno byla zveřejněna e, francouzská studie, která poukazuje na obrovské rozdíly v hrubém platu od minimálně 300 e, euro až 3, po 3300 euro. To tež bylo zjištěno, pokud jde o sociální odvody. 670 e, euro v Bulharsku a 1600 euro v Belgii. A přehled pro o, o nákladech k přeshraniční aktivity hovoří o tom tež propadu. 6 16, eh, euro na bulharského řidiče a 600 euro za belgického řidiče a e, důsledky pro e, náš podnik je takový, a tady úplně nesouhlasím s předřečníkem, není to úplně přirozený propad. E, firmy se přesouvají hromadně do nových členských států Evropské unie, ale často je to pouze pro forma změna vlajky. Jde pouze o novou poznávací značku v podstatě, ale potom to vozidlo jezdí stejnou cestu jako předtím, ale už si zřídilo tu konkurenční výhodu plynoucí z toho, že pochází z nového volného trhu. Využívání svobody služeb eh, je eh, tím eh, vlastně ohroženo takto s těmi vozidly pod jinou vlajkou. Firmy získávají výhodnější platové a sociální podniky, které nabízí nové členské státy. Důsledkem je neférové narušení hospodářské soutěže a najímání personálu z nových členských států za nízké e, platy a sociální e, odvody. A nedostatek řidičů e, je tím ještě mnohem dramatičtější. Extrémní příklad je, možná to znáte, lotyšský podnik, který má filipínské řidiče s lotyšským pracovním povolením a nakonec provádí jízdy v severním Německu a v severní Evropě. Co z tohoto vývoje na trhu plyne? Dalším příkladem eh, je podnik se sídlem ve východní Evropě, který částečně používá svou plotilu v jiném státě, než kde má sídlo. Eh, například 1200 vozidel má trvale v Německu, 750 řidičů ve Francii a ta čísla bych mohl uvádět dál a dál, ale teď eh, ušetřím čas. Aniž by ale ty, ta vozidla byla registrována tam, kde trvale nabízejí služby. Eh, tady najde o kritiku nějakého konkrétního podniku. Nicméně tenhle tržní model eh, je reprezentativní pro mnoho podniků v naší branži. Co plyne z tohoto vývoje na trhu? Tady vidíte článek z novin, který poměrně jasně ukazuje, jaká je situace. Eh, šlo o eh, případ z Rumunska, z Timišoary, eh, kde řidič postavil proti sociálnímu dumpingu. V Německu a v západní Evropě tedy ztrácíme podíl na trhu vlivem nekalé konkurence. Kromě toho pozorujeme zhoršení sociálních podmínek řidičů. Víme samozřejmě, že i v zemích s nižším platem je, paduje nedostatek řidičů a e, že řidiči z těchto zemí se příliš často nevrací do svých domovů. Nicméně praxe je potom ještě jiná. E, řidiči e, se pouze sporadicky vracejí domů a potom jsou nasazováni na dlouhé týdne a měsíce daleko od svého domovského města a tím pádem jsou vázáni na to, aby trávili přestávky a odpočinkové doby na odpočívadlech u dálnice což rozhodně eh, nemá nic společného s důstojnými pracovními podmínkami 21. století. Tady je ještě rozhodně co dělat eh, a co zlepšovat. Například minulý týden došlo také k několika dopravním nehodám eh, v Německu, které o tom vypovídají. Je tedy zapotřebí se o situaci nějak postarat, protože takových případů přibývá. Jsou to tedy eh, lidsky nedůstojné podmínky pro řidiče na eh, odpočívadlech, eh, které potom vedou ke snížení bezpečnosti na silnicích. Jaké jsou tedy hlavní požadavky Německého svazu dopravy a logistiky? Potřebujeme férovou hospodářskou soutěž, lepší pracovní podmínky pro řidiče a konec platového a sociálního dumpingu. Potřebujeme praktické využívání směrnice o vysíláních pracovnících, digitální tachografy a další liberalizaci, zejména předpisů o kabotáži pouze tam, kde bylo dosaženo k, ke sladění sociálních předpisů. Dříve rozhodně ne. Pravidla o přístupu k povolání a k přístupu k trhu v přeshraničních eh, případech musí platit pro všechny účastníky na trhu a všechny eh, třídy vozidel, včetně vozidel pod 3,5 tuny. Je potřeba ukončit zneužívání Evropské směrnice o svobodě služeb k obcházení národních předpisů. Eh, a jízdy v Evropě musí být nastaveny tak, aby se řidič povinně nejpozději po třech a čtyřech týdnech se musel vrátit do sídla svého podniku a aby flotily kamionů, které nepocházejí z dané země, nebyly trvale umístěny e, na e, parkovištích a veřejných odpočívadlech. A poslední bod, který je důležitý, efektivní kontrolní mechanismus, eh, který by v kombinaci s kontrolami vedl k prosazení dodržování těchto předpisů, protože máme silný dojem, že eh, navzdory všem nařízením se toho zase tolik nezmění, eh, protože selhávají kontroly nebo vůbec nejsou prováděny. A doufáme, že balíček mobility bude dalším krokem správným směrem. Děkuji vám moc krát. Děkuji. Děkuji panu Engelhartovi a teď dávám slovo panu Rodriguezu Medalovi, řediteli Confebus, tedy eh, asociaci autobusových společností. Dobré odpoledne všem, děkuji vám za pozvání a za to, že vám mohu představit perspektivu autobusového sektoru. Děkuji také Evropskému parlamentu za to, že upozorňuje, jak důležitý tento sektor je tak eh, důležitý pro Evropu. Confebus je španělská konfederace eh, autobusové, z sektoru autobusové dopravy, jenom abyste si udělali představu. My máme 3,5 tisíce podniků, eh, flotilu větší než 42 tisíc vozů a Poskytujeme služby v podobě spojení různých měst, konkrétně více než 8 tisíc různých obcí, které propojíme ve Španělsku. Zaměstnáváme přímo eh, zhruba 80 tisíc lidí, eh, roční obrat 3 eh, miliardy euro a na daních platíme zhruba miliardu euro každoročně. A Autobusy ve Španělsku přepravují každoročně více než 75 milionů pasažerů ve Španělsku, což je 52% všech eh, hromadných dopravních eh, aktivit, tedy co do přepravy osob. Bezpečnost je velice důležitá, protože přepravujeme lidi jednak, ale samozřejmě také proto, že eh, je v sázce pověst našich firem. Je to v podstatě takové naše PR. V roce 2014 jsme se účastnili studie, to vidíte teď na snímku, Eh, nadace Franciska Korela, kde se zemi od země porovnávaly pracovní režimy v sektoru autobusové dopravy v EU. Řešila se práva kolektivního vyjednávání, právo na připojení se k odborovým svazům, právo na stávku možnosti stížností, kolektivní vyjednávání, e, zda to tedy probíhá na národní nebo sektorální nebo na regionální úrovni a tak dále. A byly zjištěny mnohé rozdíly. A to i třeba v rámci jedné země. E, třeba region od regionu se to dost lišilo. Například ve Španělsku máme velké rozdíly v smluvních platech, ale když to porovnáme s Německem nebo s jinými eh, státy v našem okolí, tak opět eh, kolektivní smlouvy tam používají daleko vyšší nebo daleko nižší platy podle daného regionu. Řešily se také doby odpočinku, pracovní doba obecně a tak dále, práva jednotlivců a to, jak se tato práva aplikují, protože to se také různí. Pak se také liší úroveň pokutování a přeskoumávaly se také smlouvy a rozdíly mezi nimi zemi od země řešily se otázky změny jednotlivých ustanovení ve smlouvách, to, že někdy se pracovníci přesouvají eh, mezi jednotlivými regiony dalé země a znamená to změnu jejich smlouvy, řešily se otázky ukončení pracovního poměru, někde mm, dostáváte výpovědní lhutu třeba dva týdny a mezi tím se samozřejmě velice rychle vyvíjí legislativa. Nicméně e, jsou zde určité aspekty, které podle nás jsou zastaralé. V rámci našich mezinárodních spojů, když tedy e, odjíždíme ze Španělska někam jinam, tak se samozřejmě setkáváme s příklady, e, o kterých hovořili předřečníci. Někde potřebujeme eh, podávat dodatečné informace, jinde ne. A zejména pro malé a střední podniky toto znamená velkou administrativní zátěž. Často není jednoduché ty informace sehnat, země občas nechtějí to samé, někde chtějí pouze formulář A1, jinde ne, eh, různě se liší platy, některé země nerespektují kolektivní smlouvy, musí sice respektovat minimální plat v dané zemi, ale i to se může značně lišit. Tedy, abych to schrnul, rozhodně není jednoduché přepravovat lidi po silnicích, pakliže fungujete ve více než jednom členském státě. Zásadní věc je přístup na trh, pokud jste v sektoru tedy autobusové dopravy, Eh, musíte si vyjasnit, co to vlastně je ten mezinárodní spoj, protože například pokud odjíždíte z jednoho a přijíždíte do jiného členského státu, nebo zda to je z jednoho státu do toho samého státu, ale přes jiný stát, kde třeba nabíráte cestující nebo něco takového. Případně můžete z členského státu do třetí země a můžete přitom projíždět jiným eh, členským státem. A pak je to také otázka kabotáže, což nemusí být nutně mezinárodní záležitost. Eh, nebo třeba to, že eh, děti ze španělské školy, třeba ze Saragosy, jedou přes Španělsko někam do Španělska, eh, do, do, pardon, do Francie nebo naopak do Portugalska cestou nikoho nenabírej. My tomu říkáme jaksi přeprava se zavřenými dveřmi, že tady nedochází k dalšímu náboru cestujících. A to je podle zákona specifická situace. A pak je celá řada různých kontrol a povinností a velice často je složité těm kontrolorům vysvětlit, že vlastně neprovádíte mezinárodní dopravu, že to je právě tato doprava se zavřenými dveřmi. Takže když jsme viděli ten eh, evropský balíček mobility, tak s nás potěšilo, že se komise snaží a přemýšlí o nacházení řešení eh, pro problémy, jako jsou tyto mimo jiné. Eh, pak je zde samozřejmě ještě celý ten sociální aspekt. Je pravda, že komise se snaží, ale stále jsou zde věci, které lze zlepšit. Například přístup k tomuto zaměstnání. To se samozřejmě týká eh, osobní přepravy jako nákladní přepravy. Ale v podstatě proto platí ta samá legislativa. A pokud se k eh, této legislativě budou nabalovat další a další opatření, myslíme si, že by bylo vhodné tyto dva sektory od sebe odlišit. Protože přece jenom nákladní doprava a přeprava cestujících je v tom případě něco jiného a ta činnost sama probíhá jinak. A co se týká vysílání pracovníků, my jsme přesvědčeni, že opět i toto je velice specifický sektor, tedy přeprava cestujících. A je proto asi dost zbytečné eh, začlenovat sem eh, směrnici o vysílání pracovníků v rámci mezinárodní dopravy. Spíš by to chtělo specifická pravidla pro tento sektor. My máme poměrně jasnou představu o tom, co to je mezinárodní spoj. Jak jsem zmínil třeba ty různé školní výlety. Eh, když se řekne, že třeba po třech dnech už se, to, eh, už se ta činnost mimo svůj členský stát považuje za vyslání, no já nevím, pro nás to, nám to připadá jako dost eh, dost eh, přísné, protože to může penalizovat tu firmu, která pak takovou službu nabízí. A to samé platí pro dobu strávenou za volantem versus dobu odpočinku. Měli bychom porovnávat rovné s rovným. Zboží je jedna věc, a to má své požadavky, ale přeprava cestujících je jiná věc. A co je vhodné v jednom, nemusí být vhodné v druhém. Samozřejmě, když někdo přepravuje cestující, musí být, tedy jako ten řidič, odpočatý. Nesmí být ve stresu. To je e, to sdělení, které bych rád předal vám, jakožto legislátorům zde v Evropě. Takže děkuji vám ještě jednou, že jste mě sem přizvali. Prosím, pokračujte v uspořádávání slyšení, jako je toto Eh, pomožte nám koordinovat práci mezi členskými státy, pomožte nám rozšiřovat informace, eh, protože Španělsko konec konců je poněkud vzdálenější členský stát eh, a my provádíme velký objem takovéto dopravy velice často. Nevíme, co se děje v jiných částech Evropy, takže díky. Děkuji jednotlivým řečníkům za jejich příspěvky. A hned eh, zahajuji rozpravu. Pravidla hry jsou jednoduchá, každý má dvě minuty a já budu velmi přísná, protože času nemáme na zbyt. Jde o to, abychom slyšeli vaše odpovědi na jednotlivé otázky poslanců. Takže začneme nejprve naším zpravodajem naším zpravodajem k vysílání pracovníků v dopravě v balíčku mobility v oblasti dopravy. A je to paní Beržák Kidonen. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní poslankyně, pardon, paní předsedkyně, budu hovořit finsky, když mám tu možnost. Chci se soustředit na několik otázek. Jak hodnotíte e, to, že stávající legislativa není dost kontrolována. Implementace této legislativy není dost, e, nepodléhá dostatečné kontrole a podniky, které e, provádějí politiku své hlavou a nejednají rovně, nejsou sankcionovány. A pak je tady ještě otázka kolektivních sankcí. Ti, kteří tím trpí, jsou právě ti a ty, e, kteří ne nutně provedli něco nezákonného. Jaká by mohla být konkrétní opatření, kterými by se podniky nerespektující pravidla eh, stala předmětem sankcí a byla potrestána. Protože zatím eh, jsou spíš nevýhodňováni ti, kteří pravidla dodržují. Za druhé, vy jste všichni ve svých příspěvcích hovořili o řadě problémů, které dokonce ani nefigurují mezi těmi problémy, které se snaží stávající návrh legislativy řešit. Jak tedy řešit tyto další eh, problémy? A já jako legislativec se vás ptám, jakým způsobem můžete krátkodobě eh, třeba vyřešit eh, tu otázku místa pro odpočinek, místo odpočinku, jaké tady vidíte alternativní řešení. Předsedkyně, děkuji a teď dávám slovo paní Dlabajové, paní poslankyně Dlabajové, která je navrhovatelkou stanoviska výboru EMPL. Máte dvě minuty, prosím. Much, Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já jsem nejenom zpravodajkou EMPL eh, za vysílání pracovníků, ale jsem také stínovou zpravodajkou směrnice o vysílání pracovníků, o které budeme hlasovat zhruba za hodinu tady ve výboru EMPL. Takže eh, musím říci, že toto slyšení přichází v pravý čas. Eh, prosím vás o podporu svých pozměňovacích návrhů za sektor dopravy. Jenom informace k chystanému hlasování. Máme tam úvodní ustanovení, které požaduje, aby sektor dopravy měl specifickou legislativu legislativu eh, v rámci nadcházejícího balíčku mobility, ale pak jsou tu také pozměňovací návrhy, které žádají vyloučení dopravy eh, ze směrnice o vysílání pracovníků. podali jsme také ústní pozměňovací návrh, který žádá záruky eh, ohledně toho, kdy vstoupí v platnost směrnice o vysílání pracovníků a kdy bude v platnosti balíček mobility. Jakožto člověk, který se tím zabývá už dlouho, bych mohla mluvit hodiny, ale chci se soustředit na dvě věci. Za prvé, vymáhání práva. Většina problémů v mnoha sektorech, včetně dopravy, plyne z faktu, že pravidla nejsou dostatečně vymáhána. Vždycky budou firmy, které se budou věnovat podvodným aktivitám a ty musíme kontrolovat. Takže myslím si, že bychom neměli ta pravidla vytvářet příliš složitá pro ty, kteří je chtějí dodržovat. E, proto e, bych se chtěla zeptat, e, jak najít rovnováhu mezi vymáháním a novými právními předpisy. Podle pozvaných expertů, jaký je momentálně největší problém? Jsou to nedostatečné kontroly anebo nedostatečné předpisy? A má druhá obava se vztahuje k vzrůstajícímu protekcionismu v Evropě. Vize jednotného trhu a volného volného trhu byla hlavním důvodem, proč se přidali k Evropské unii. Ale teď to vypadá, že vznikají nové hranice mezi členskými státy. Tak eh, co by naši řečníci doporučili, aby byl zajištěn svobodný pohyb služeb a aby ten nový návrh eh, neuvaloval nadměrnou administrativní zátěž na pracovníky a firmy? Děkuji vám. Děkuji. A teď pan eh, Vin van de Kamp, který je zpravodajem ohledně délky času za volantem. Máte eh, dvě minuty. Děkuji. Mám dvě otázky, které bych chtěl položit. Eh, vlastně všichni řečníci, všichni čtyři řečníci, ale především pan Engelhardt a pak Eh, paní van der Pelt, na ty se teď eh, obracím. Kdo bude platit za ta parkoviště, za ta místa na parkovištích? Eh, já souhlasím s výborem Ample a s, toto jsou totiž opravdu nové výzvy. Toto představuje novou sociální výzvu. Bude to soukromý sektor? Ptám se pana z Polska, zdali to oni zaplatí, protože ono se to nevyřeší nějakými dotacemi z veřejných veřejných prostředků, bude to muset přijít ze soukromého sektoru, takže to je moje první otázka. Připojí se soukromý sektor? A teď druhá otázka, digitalizace. Já jsem četl tuto knihu, od eh, jednoho polského podnikatele, jak rozbít sektor dopravy, se to jmenuje. Možná, jak ho zničit. Možná, že bychom to eh, papírování mohli Eh, obejít větší eh, digitalizací. Méně regulace, více digitalizace. To je můj slogan. A ještě jedna věc. Byl jsem velice šokován hrozbami vůči malým a středním podnikům. Všechno to, co řekli experti eh, k malým a středním podnikům, a to je také otázka směrem ke komisi. Nemusíte mi odpovědět teď, ale vy to skutečně komplikujete malým a středním podnikům, aby mohli nadále pracovat v mezinárodní dopravě, v oblasti mezinárodní dopravy. Takže bych v tomto směru také rád slyšel od eh, zástupce ETF. A teď pan eh, van de Kamp. A eh, Prosím, pan Bach je další. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Němčina. Děkuji vám, děkuji všem expertům za jejich příspěvky. Řekl bych, že se nám opakují podobná témata, jako například ty neuvěřitelné pracovní podmínky, a nebo třeba nedostatek řidičů, a nebo nedostačující infrastruktura, nedostačné zabezpečení odpočívadel a tak dále. Takže už tady celé roky hovoříme pořád o tom samém v podstatě a nemyslím si, že současnými návrhy by se ta situace nějak převratně zlepšila. kromě snad toho, že parlament a rada něco vyjasní. Vyjasnit eh, to v oblasti legislativy znamená, že eh, vy, vyřešíme ty mezery, které jsou často zneužívány eh, zločinci k podváděním. Teď, co se týká té doby odpočinku, podle mě je to také bezpečnost silniční dopravy. Když se řekne, že máme Eh, pracovní podmínky na straně jedné a bezpečnost na silnicích na straně druhé. Pro mě je tady jasná souvislost. Vnímali by to tak naši experti také? A nedostátek řidičů, eh, řekli byste, že to je kvůli imič celého sektoru? Že tedy ten sektor je vnímán jako tak komplikovaný, jako sektor s tak špatnými podmínkami, že to často vede k tomu, že Eh, je neustálý nedostatek řidičů. Souhlasili byste s touto analýzou, vážení experti? Děkuji vám. Děkuji, pane Bachu. Na řadě je pan Nilsson, který je v našem výboru. A za náš výbor dopravy je zpravodajem k přístupu na trh. Prosím, máte slovo. Děkuji, já na úvod řeknu, že souhlasím s tím, kteří říkají, že tohle je balíček, že není možné z něho vyjmout jednu část, ale e, je třeba brát to všechno dohromady. Souhlasím také s těmi, kteří říkají, že je e, jedno, e, jaká pravidla máme, pokud nebudeme možnost je kontrolovat. V takovém případě nemusíme mít rovnou žádná pravidla. Proto jsou důležité sankce a v tom je rozhodující digitální tachograf. Já mám tři otázky. Za prvé letterboxové společnosti. Tak ta samotná obchodní obchodní idea. Problém je s tou samotnou obchodní ideou těchto letterboxových společností. Eh, oni říkají, pojďte k nám, my vám umožníme vyhnout se daním, vyhnout se sociálním odvodům. A to jsou neseriózní firmy, které tohle dělají a já se ptám, stačí tady návrh komise, anebo je nedostatečný, eh, jak říkal Roberto? A druhá otázka. Mnozí, kteří se věnují mezinárodní dopravě, eh, firmy i i eh, jednotlivci se na mě obracejí a zkrátka je, oni, oni vědí, kdy se svým nákladem eh, odjíždějí ze své země, vědí, kdy se vracejí. Pokud kdo to neví, ten není profesionál a, je, a vědí, co mají převést za náklad a co mají kam odvést. S tím naprosto souhlasím. Souhlasíte s tím vy? A třetí otázka ohledně směrnice kombi. Tak mnozí říkají, že směrnice kombi už dohrála svou roli, že už nestimuluje kombinovanou dopravu že že kombinovaná doprava vždycky bude, že to vyřešil trh. A e, kombi směrnice se dnes používá k jednomu jedinému, a sice vyhýbání se pravidlům kabotáže. E, jakým způsobem podle vás by e, se mělo zařídit, s, jak by se to mělo zařídit se směrnicí kombi? Podle mě by se měla rovnou zrušit, ale při nejmenším zrevidovat nebo přeskoumat. Děkuji vám, pane Nilsone. Na řadě je pan Fontaně já pardon, omlouvám se, říká předsedkyně paní Fontaně. Vy jste navrhovatelkou stanoviska za výbor EMPL. Máte slovo na dvě minuty. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, chci říct, že eh, nejprve musím poděkovat expertům za jejich prezentace. Je to téma, které je výsostně komplikované a které budí rozličná stanoviska, rozličné pohledy. My na naší straně musíme zajistit dobré pracovní podmínky pro všechny pracovníky. Jak už tady někteří experti řekli, obávám se, že se to celé týká udržitelnosti eh, firm v sektoru, především malých eh, a velkých firm. A k směrnici o vysílání pracovníků asi tolik. Nemyslíte si, že je to trochu nepřiměřené? aplikovat eh, něco takového na pracovníky, kteří tráví pouze několik dnů v jiném státu. Představuje to přece obrovskou administrativní zátěž. Experti hovořili o nějakých třech dnech za období jednoho měsíce, ale e, pro země, které jsou na e, vnějším okrahy, to možná není úplně postačující. Co to znamená během měsíčního období? Nemělo by se například hovořit o dnech, které jsou, jdou za sebou, spíš než hovořit o určitém počtu dnů měsíčně? Eh, během kterých eh, tedy ten šofér vykonává svoje povolání. Za druhé je tady návrh od prvního dne aplikovat tuto směrnici také na kabotáž a nebude to pro firmy znamenat velkou finanční zátěž. Eh, ta výjimka pro vozidla které jsou pod váhu 3,5 tuny, tak v 1078 se hovoří o dopravě menší intenzity a že by tedy ta výjimka mohla představovat i do určité míry e, nějaký zásah do vnitřního trhu. Co pak s malými a středními podniky, protože jejich manévrovací prostor patrně bude dost omezen. Děkuji a já se dívám na své jednotlivé řečníky. Ty otázky jsou opravdu velice různorodé, když se na ně podíváme. Myslíte si například, že sankce by měly být posíleny? Jaká konkrétní opatření přinášíte vy? Pan Van de Kap hovořil o parkovištích, co e, soukromý sektor měl by tedy také finančně participovat. Hovoří se také o digitalizaci. Prostě zaznělo tady mnoho různých otázek a já bych vás požádala, abyste dodržovali i vy stejné pravidlo, dvě minuty na každého, takže prosím, buďte struční a efektivní. Začneme nejprve s paní Van der Pelt. Děkuji vám. Tak úplně nejdřív bych chtěla říct něco k té poznámce, že tady neexistuje kontrola. Já si myslím, že to není pravda. Kontrola je, možná, že není dostatečná, ale musíme si uvědomit, že to je obrovsky obtížné, aby inspektoři kontrolovali tyto muže, protože oni prostě vůbec často nevědí, jak se věci mají v jiném členském státu. Když zastaví nějaký kamion na silnici, tak vidí pouze určitý omezený počet jevů a nemohou jet až do země původu toho kamionu. Eh, takže jak eh, tomu je, eh, nedodržování existuje, možná v některých případech ano, ale proč? Protože pravidla nejsou úplně jasná, ta definice nejsou úplně, ty definice nejsou úplně přesné, to za prvé, za druhé jsou ta pravidla různě vykládána v různých členských státech. K otázce pana Van de Kampa ohledně parkovišť tak eh, úplně nejdřív. Toto je téma, eh, že prostě není dost eh, míst, ale neexistuje podnikatelský model pro ty, kteří by, dejme tomu, v tomto odvětví chtěli podnikat, kteří by chtěli taková parkoviště stavět, protože na, dejme tomu, dálnicích je velmi obtížné prostě najít takové území, takový takový prostor, který by k tomu byl příhodný a který by zároveň umožňoval i postavit nějaké e, přenocovací kapacity pro ty řidiče. Takže neexistuje podnikatelský model tak bych to řekla, a k digitalizaci. Prostě proti digitalizaci nemůžete být, ale zároveň to musí být digitalizace, která by byla možná pro všechny. A teď se dostáváme k problému malých a středních podniků. Celá řada těch malých podniků je na tom tak, že majitel vlastně sám řídí, on je dokonce na cestě, na silnici e, celý týden, i o víkendech musí sám provádět veškerou administrativu, e, takže to je velmi obtížné a ještě k e, renomé dopravy dopravy, silniční dopravy musíte ukončit, říká předsedkyně. Eh, Renome je dáno také vzhledem k demografickým problémům a to nemůžeme řešit. Prostě není dost mladých lidí, kteří by chtěli toto povolání vykonávat. Předsedkyně, děkuji. Eh, prosím, pane Parilo, máte slovo na dvě minuty. Velmi stručně. Aplikace a kontrola když existuje 2 až 3 povinných kontrol, tak je tady 90 šance, že nebudete kontrolováni vůbec. A zaměstnavatelé říkají, že 2400 eur musím zaplatit, ale 150 tisíc už jsem vydělal, takže tam už není co řešit. Existují možnosti, samozřejmě, že ano, existují. Máme eh, jednu univerzitní studii, prakticky ve všech státech průměr Eh, těch přestupků je 30 při kontrolách. Když zastavíte 100 kamionů, takže 30 eh, určitě bude mít nějaký přestupek, ale 70 bylo zastaveno, ztratili peníze a čas. A pro malé a střední podniky je to důležité. Chceme znížit eh, administrativní eh, zátěž, není to problém, je třeba to digitalizo- digitalizovat, protože s inteligentním tachografem je možno to řešit. Existuje to v jiných sektorech, nepůjdu do detailů, ale s inteligentním tachografem budete zastavovat pouze ty, kteří nerespektují pravidla a ne necháte 70% aut, e, kamionů stát podél silnice. Takže 30% e, přestupků, to je přece jenom důvod k tomu se zabývat nepřiměřeností. E, to bych zdůraznil. Řešení existují, to zcela určitě. Například předběžné prohlášení, které je již obsaženo ve směrnici z 2014 Eh, takže proč bychom tady neměli nějaké centrální místo v Evropě, kde by byly prováděny ty předběžná prohlášení, což by mělo to výhodu, že by se mohlo lépe kontrolovat a o 77% by se snížil objem kontrol. To je také v jedné zprávě komise. To by si zasloužilo diskuzi atraktivnost sektoru. No, tady se musíme podívat na pracovní podmínky. To znamená, že e, ta pyramida věková se také vysvětluje touto skutečností. Pro nás je evidentní, že máme nástroje na kontrolu, ale je třeba je správně užívat a politickou vůli pro jejich e, prosazování je také zapotřeba mít. Tachograf je řešením E, a mezi tím, než bude aplikován přechodné, mezo, e, přechodná opatření pro kontroly. Předseda, děkuji. Předsedně děkuji. Pan Vronský je další na řadě. Šanovní państwo, jestem z závodu. Vážené dámy a vážení pánové, já jsem původně právník, ale patřím k těm, kteří nevěří tomu, že realitu změníme pouze právními předpisy. A to by byla odpověď na celou řadu tady padnuvších otázek. Fakt je, že dnes se často předpisy nedodržují nebo se přímo porušují. Teď je otázka, zda ty předpisy jsou dobré a zda se mají dále rozvíjet nebo ne. Protože nařízení 303 2016 například říká, co v případě, když řidič něco zapomene? Nějaký podklad. Jak se to kvalifikuje? Kvalifikuje se to jako velice vážný přestupek, definuje se to tak. A to má vliv na statistiku. No a teď ty doby odpočinku. To také ovlivňuje statistiku. Možná bychom se na to měli dívat jinak. Možná bychom třeba měli stanovovat podmínky, Například pro to, jak má vypadat kabina toho vozidla a pokud ta kabina e, předpisy splní, tak v ní lze odpočívat. Pokud ne, tak je potřeba postupovat jinak. Nebo jiná otázka. Výjimka pro vozidla pod 3,5 tuny. Otázka je, e, jaký vliv na bezpečnost má sídlo společnosti. No žádný, ale možná bychom se měli ptát jinak. Možná bychom měli pro tato vozidla stanovit jinak dlouhou pracovní dobu a třeba i tam předepsat tachografy. To by bylo užitečné. A neptat se na to, kde ta firma sídlí. No a nebo jiná otázka. Kdo by měl platit za parkovací místa? Třeba i my v Polsku si teď kupujeme parkovací místa v Německu pro naše vozy, pro naše autobusy, tak, aby tam mohli ti naši řidiči odpočívat. Děkuji. Pan Elgehard, dvě minuty. Děkuji. Já bych eh, rád vyřídil rovnou jednu věc. Já jsem v rámci studia hodně jezdil po Evropě, tahal jsem 40 tun, eh, Dělal jsem mnoho let pro firmu, která e, převážela 40-tunové kolosy po celé Evropě, takže mluvím i z praxe. Kontroly musí být vytvořeny tak, aby byly proveditelné, aby se dalo kontrolovat. Otázka kolektivních trestnů, trestů samozřejmě je potřeba e, přistupovat k případům jednotlivě vždy to bylo tak, že se zaměstnal ten nejvýhodnější dopravce. Eh, co se týká eh, přepravy a, prac- a, a mm, odpočinkových míst, pane Vandenkampe, eh, když jak si eh, odpojíme otázku dopravy a otázku nákladu, tak to pak vypadá, tak to pak vypadá úplně jinak. Samozřejmě, když jsme někde na cestě, tak naše auto je náš dům, ale to auto musí být vybaveno tak, aby alespoň nabízelo nějakou základní hygienickou, um, hygienickou službu. Eh, já si myslím, že co do mo- možných implikací pro délku vozidel, tak když se to vozidlo prodlouží o metr, tak už je to podle mě úplně jedno. Ehm, otázka kontrolovatelnosti předpisů, samozřejmě to se točíme v kruhu a ehm, jak se někdy říká, honíme se jako psi za vlastním ocasem. Ehm, co se týká co se týká eh, doby odpočinku, ano, eh, jsou eh, řidiči, kteří jezdí více než 40 hodin za týden, ale jezdí tak dlouho proto, aby byli brzy doma opět u rodiny. Já si myslím, že problémy jsou dnes trojí. Jednak nedostatečné odměny, za druhé absence sociálních zařízení a to, že zejména mladá generace chce být po určité době zase zpátky doma, to znamená vyvážení pracovního a soukromého života. Firmy na PO Box a tak dále, eh, kdy musí, kdy musí firmy vytvářet pobočku a celá řada dalších témat, eh, to se bude muset řešit separátně. Děkuji. Děkuji. Pane Rodriguezi, medale je to na vás. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu moci být stručný. Jestliže problém je v uplatňování předpisů, tak si myslím, že také záleží na výkladu těchto předpisů. Občas jsou s tím problémy na národní úrovni plynoucí z toho, že kontrola byla provedena z poněkud pochybného důvodu, že v některé zemi probíhá více kontrol, v jiné zase méně, v některých zemích probíhá více kontrol v určitých regionech, někde padá hodně pokut, vysokých pokut a často zjišťujete, že se důkladně kontroluje jedna konkrétní silnice, jeden konkrétní úsek například. A A je, zda evropská legislativa vytváří překážky nebo dokonce hranice, zněla otázka. A e, já si myslím, že je rozdíl mezi tím, co členské státy dělají a tím, co Evropská komise zachytí. Myslím si, že ty hranice vznikly ještě dříve, než se do toho komise vložila. Malé a střední podniky eh, mají samozřejmě problémy, eh, život nám nic z toho zrovna neulehčuje, máme problém s nedostatkem profesionálních řidičů v sektoru autobusů. Pokud chcete být řidičem autobusu, potřebujete speciální řidičský průkaz, který většina automaticky nezíská. Pak je to otázka nejen platu. Je třeba naplňovat podmínky, je třeba vytvořit podmínky, které by tu práci zatraktivnily. Děkuji vám za ty odpovědi, trochu zhuštěné, ano, protože jsme neměli eh, dost času, ale ta e, diskuze bude pokračovat, takže Teď dám hned slovo naší kolegyni, paní Lukašenské. Máte slovo na jednu minutu. Skutečně musíte být velice efektivní. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já mám dojem, že tyto předpisy byly přizpůsobeny politickým očekáváním, a nejednalo se o vůli eh, řešit jiné problémy, jako třeba zneužívání pracovníků. Eh, říká se, že se zvyšuje administrativní zátěž, eh, jinými slovy místo vytváření pracovních míst. Komise pouze vytváří situaci, kdy pracovní místa jsou stále nákladnější. Je pravda, že pokud chceme zhodnotit situaci, musíme vědět, jaký vliv mají předpisy, které vytváříme na pracovní místa. A na to navazuje má otázka firmy na PO Box. Proč bychom si nemohli zveřejnit nějaký seznam těchto firm na PO Box? Říká se, že eh, řidiči mají zveřejňovat své platy, tak proč nezveřejňujeme tyto firmy na PO Box? Prosím, respektujte čas, je to respekt vůči vašim kolegům. Paní Moran Chartier, máte minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, naši hosté nám eh, jasně ukázali, jak eh, je práce v silniční dopravě prací ve velmi specifickém sektoru. Ve směrnici o vysílaných pracovnících jsme stáli o to, aby nezůstalo nějaké legislativní vákuum, eh, protože nebylo by nic horšího, než takové legislativní vákuum mít. To by bylo něco, co by bylo opravdu proti zájmu celého sektoru, proti zájmu těch pracovníků a proti zájmu firmách Eh, firem. Já vám dnes nic jiného říct nemohu, ale chci tady zdůraznit, že toto je zcela zásadní věc. Nikdo v Evropě, nikdo, žádný zaměstnanec, žádný zaměstnavatel by nezískali nějaké plus, kdybychom tady nechali legislativní vákuum. Předsedkyně, děkuji paní Šartě, můžete polehnout na eh, dopravní výbor, protože jsme řekli, tak jak to také bylo řečeno komisařem, eh, směrnice o vysílaných pracovnících musí chránit všechny sektory a především sektor dopravy. A teď pokračujeme. A teď mám slovo já, protože já jsem také spolu zpravodajka. Ano, člověk může být předsedkyní i spolu s pravodajkou. Hovoříte s námi o kontrole. Já s vámi souhlasím ohledně tachografů, ale to je zase určitá iluze. Nebudeme čekat na rok 2034. Já mám technickou, paní předsedkyně. Mám takovou technickou, eh, protože vy jste přece neutrální předsedkyně, takže eh, prosím, eh, ponechte si eh, kritické a politické poznámky stranou, protože jste neutrální předsedkyní. To je vše. Já tady jen připomínám stanovisko komise, která hovořila jasně, protože my jsme ji vyslechli k mobilitě my nejsme Evropskou komisí, říká poslanec, my nejsme Evropskou komisí, ale jsme e, parlamentem. E, pane kolego, skončím se svou otázkou a pokud chcete, můžeme si pak o věci pro e, mluvit mezi čtyřma očima. Nezpomalujme průběh našeho jednání. Hovořili jste o tachografech, nebude to moc být až v roce 2034, musí to být mnohem dřív. Ale pozor, tachografy, to znamená také digitální sektor a s digitalizací prostě teď můžeme také všechno deprogramovat eh, nebo naprogramovat způsobem, který, se kterým bychom třeba všichni nesouhlasili. Takže moje otázka je, jak s kontrolou, protože tachograf všechno neozvládne. Má otázka je velice jednoduchá. Ptám se vás, zda jste dnes připraveni na to, aby Evropská uh, E, unie představovala takového skutečného evropského četníka a aby tady existovala vlastně evropská četnická služba e, pro silniční dopravu. Takže e, můžu teď pokračovat. Na řadě je pan Balas na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím, my budeme v našem výboru diskutovat hlasovat eh, o eh, této směrnici. Je tady plno pozměňovacích návrhů. Byl bych rád, kdyby se nehlasovalo, eh, protože, jak tady bylo řečeno, o těch pozměňovacích návrzích, protože to by znamenalo legislativní vakuum. Já chci na to kolegyně a kolegy upozornit. A teď kontroly. Tady nejsme v legislativním váku a vy máte pravdu, když připomínáte, že jsme parlament, protože my jsme tady hlasovali o určitých věcech místech. Eh, rovněž jsme také hlasovali o umístění těch inteligentních tachografů v co nejkratší době. To bylo také schvalováno eh, parlamentem a integrovaný elektronický eh, rejstřík, to bylo také už, už schváleno. A teď komise musí na sebe vzít svou odpovědnost. Děkuji, pane Balasi. Paní Grapin je na řadě, prosím. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să spun că am... Děkuji vám, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem tady slyšela mnoho protichůdných výroků eh, z úst našich expertů. Eh, ráda bych eh, se dočkala nějakého objasnění. Za prvé, někteří experti hovoří o tom, že dojde k uvolnění trhu, zatímco ostatní říkají, že dojde k omezení trhu. Tak řekněme si jasně, že máme vnitřní trh, ke kterému všichni patříme. Je, a má-li to být opravdu jednotný trh, jeden trh, tak musíme zohledňovat subsidiaritu. A já bych se chtěla zeptat každého z vás, jak definujete sociální dumping. Já jsem slyšela, že tady panují strašné zmatky eh, ohledně platů eh, a ohledně toho, co je to sociální dumping. Takže musíme si ujasnit terminologii. Co to znamená sociální dumping? Co to znamená subsidiarita? a jaká složitá situace, administrativně složitá tím vznikne pro malé a střední podniky z toho, že by někdo musel ujet tři tisíce kilometrů, tak co by to znamenalo pro firmy? Je třeba respektovat jednotlivé pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a řidičem. A co tedy pro tyto pracovníky můžeme udělat? Eh, pane Delí, teď jste na řadě vy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto stínový zpravodaj eh, výboru TRAN eh, za EPP bych chtěl říct dvě krátké připomínky. Za prvé, vyslechl jsem si naše vážené experty a myslím si, že velice dobře objasnili že ten návrh Lex Specialis od komise e, jde špatným směrem. Chceli, e, aby řidiči podléhali předpisům o vysílání pracovníků, to za prvé. A za druhé, zajímaly by mě e, podrobnosti ohledně pozice malých a středních podniků, protože jsme vyslechli znepokojivé věci, zejména pokud jde o byrokracii eh, pro malé a střední podniky. Takže já bych se chtěl zeptat expertů, máte nějaké detaily ohledně dopadu těchto ustanovení nebo u návrhu komise na malé a střední podniky? A kolik pracovních míst bude ohroženo? Takže tady bych prosil o detaily. Děkuji, paní Jazoleská, prosím. Yes, okay. Um, bardzo dziękuję za to wysłuchanie, děkuji bardzo za... Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji za toto slyšení a děkuji expertům za prezentace, které jsme vyslechli. Eh, mohli jsme eh, načerpat mnoho zkušeností z oblasti dopravy. Eh, vy jste hovořili o tom, že ve 30 případech ze 100 eh, jde o problematický případ. Tady máme ale eh, co dočinění s právním problémem. Jde tady o eh, interpretaci předpisů, v členských státech jde o právní nejistotu. Je to signál pro nás v Evropském parlamentu, že se musíme postarat o právní jistotu. Předpisy pro dopravní sektor eh, musí být rozumné. A pokud jde o kontroly, kterých je příliš málo, tak možná, že tento problém vznikl tím, že celý sektor je příliš složitý. Jeden z expertů eh, o té složitosti e, této otázky hovořil a dokládali e, na rostoucí složitosti, která nastane v případě, že balíček e, mobility bude přijat. A kdo to všechno bude platit? Rodovalon, e, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Když hovoříme o ochranářství, když přitom máme na mysli pouze e, ochranu pracovníků a právní normy, které ji upravují, tak to snad ne. A e, jak, ještě je tady otázka, k té kabotáži, protože to je samozřejmě eh, spojeno se zpáteční cestou v rámci mezinárodní dopravy. Eh, chci se zeptat, zda je opravdu obtížné, tak obtížné pro ty firmy, aby eh, se řidiči mohli jednou za měsíc vrátit do svých domicilů a strávit těch 45 hodin povinného volna e, mimo kabinu e, kamionu. A e, jak to, že placená parkoviště nejsou užívána a ta neplacená jsou přeplněná? Je to proto, že takto firmy ušetří? Přitom na těch placených parkovištích jsou veškerá, i veškeré sociální vybavení a zároveň je tam zajištěna i zajištěn i dozor nad e, kamiony. A e, myslíme si, že je také třeba dodržovat tu 45-hodinovou e, dobu volna. E, paní Tere Rinkl, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě než položím otázku, tak všeobecnou poznámku. To by mělo být základem této rozpravy. Vnitřní trh je tady pro lidi, nejsou tady lidé pro vnitřní trh. Musí to být naopak a o tom snad nemusíme vůbec hovořit. Musíme hovořit o základních právech, základních základní ochraně, základní e, sociální e, ochrany. A teď e, prosazování. Všichni říkají, že jsou problémy s kontrolou. Já si kladu otázku, zda nepotřebujeme víc evropské spolupráce, co nějakou evropskou agenturu, která by takto pracovala, včetně inspektorátů práce s pracovníky, kteří by bděli nad dodržováním pravidel. Děkuji za váš názor. Děkuji paní Ayola Sande na jednu minutu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v první řadě eh, když dovolíte, bych řekla toto. V tom balíčku aktuálně jsou takové, řekněme, vestavěné nerovnováhy, které znamenají, že řidič toho kamionu nebo autobusu zodpovídá za všechno. A je to ta osoba, která nese veškerou odpovědnost, když se něco stane, nikoli e, ta země. Takže já bych ráda, aby vznikla černá listina firem, které zkrátka využívají ten takzvaný sociální dumping, to je hodně rozmanitá záležitost. Velice by mě potěšilo, kdybychom seznam, e, takovýto seznam těch firm měli. Za další. E, země dále od centra co si budeme namlouvat. Evropa sahá od Portugalska až po Černé moře a do Finska, od Finska po Gibraltar až po Neapoli a Sicílii. Takže pokud jste někde na kraji, tak pokud chcete zohlednit náklady na kilometr, máte ty náklady zkrátka vyšší. Země, které jsou uprostřed Evropy, tyto dodatečné náklady nenesou. A já bych se ráda zeptala, jak toto můžeme zohlednit. A nakonec, eh, historicky vzato, bych nesouhlasila s tím, že pracovníci v dopravě nemají prostor pro vyjadřování se. Děkuji. Děkuji. Na řadě je pan Peter Longrin. Prosím, Eh, dodržujte vyměřený čas. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji vám. Jak víte, tak já jsem sám byl řidičem kamionu 30 let, než jsem se dostal do Evropského parlamentu. Eh, takže eh, já jsem prováděl i mezinárodní jízdy, není to zase žádný problém a v nákladňáku se spalo lépe než v hotelu. Takže eh, si myslím, že eh, kontroly eh, nejsou problém. Není problém v tom, kde řidič přespává. Důležité je, aby řidič měl plat na to, aby se mohl jít někam najíst, aby mohl na večeři a aby se mohl osprchovat na některém z těch velkých odpočívadel, které jsou. Důležité je, aby se mohl občas podívat za rodinou. A právě tady vytváří problém zemi eh, kabotáž, protože ta otevřela dveře podvádění, které už se v podstatě nedá dále kontrolovat. A eh, v podstatě eh, nikdo, nech, nikdo nový nechce do branže, která nefunguje. A tím pádem právě kabotáž je ten největší problém, protože právě díky ní je levné posílat také prázdná vozidla. realita je taková, že současná pravidla nefungují. Dánské firmy vytvářejí ceřiné e, firmy e, v zemích s nízkými platy na, pouze na to, aby naří, nabírala řidiče na jízdy v bohatých zemích. Ale to nikdy nebylo účelem vnitřního trhu. Takže jak navrhujete, že bychom tento problém mohli vyřešit? Tento problém nekalé hospodářské soutěže bez pravidel o vysílání pracovníků. Děkuji. Děkuji, pan Artur. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já musím říct zcela otevřeně, že jsem poněkud zklamaný proto, že už mnoho let slýcháme od expertů to samé, to znamená jejich názory. Já bych byl rád, kdyby třeba experti něco navrhli, jak ten problém řešit. Zástupcům TVP vy jste eh, řekli něco, eh, stejný plat za stejnou práci. Je to skutečně vaše pozice, protože máme mnoho eh, z střední a jiné Evropy, kteří toto nezdílejí. Pan Kistelory další, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem s porozuměním vyslechl o tom administrativním závaží. Tady nám asi něco uniká e, s použitím chytrého tachografu. To by snad se mohlo ještě trochu e, s pochybnit, protože teď bude monitorována činnost řidičů. To je určité zařízení, které by mohlo být využíváno zaměstnavateli eh, a týkalo by se to všeho možného, od kabotáže přes eh, platy a mzdy až k eh, těm věcem ohledně práva, aby tady prostě neexistovalo pochybení. A mně se teda zdá, že těch 15 let let je strašně moc. Proč to pro boha nemůže být zavedeno rychleji? A e, navíc by e, tady ty firmní e, tady by přece ty firmy měly mít vlastní zájem na tom, aby ušetřili tímto způsobem. Děkuji. Na 20 vteřin pana Artu, který prostě nepochopil úplně pravidla hry a nepoložil otázku. Takže prosím. Ano, Eh, to byla chyba mého časového naplánování. Tu otázku na TLP jsem položil a pak mám ještě otázku na pana Parios ETF. Je to skutečně tak, že bezpodmínečně je potřeba odpočívat v hotelu eh, na místo odpočinku v pohodlné eh, kabině vozu? Je e, toto vaše pozice neoblomná, nebo je prostor pro kompromis? Děkuji. Parole Amerike na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě otázky. Za prvé, slyšel jsem e, tady dvě odlišné, e, dva odlišná, dvě odlišné věci, postoje. Takže jak to bude? Tady jde o konvergenci a ne o oddělování. E, takže to je první věc. Za druhé, proč máme málo řidičů? Protože je to náročné povolání a nebo e, protože se tady stále množí pravidla. Jste velice efektivní, pane Rike. E, pane toto Techovský, máte slovo na minutu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, snížení eh, administrativní zátěže tím, že rozšíříme předpisy. To je zhruba v kostce diskuse, kterou tady dnes vedeme, alespoň to tak zní. Já bych souhlasil s tím, co říkala paní Grapíny. Eh, chce, aby byl definován sociální dumping, tedy stejné peníze za stejnou práci na stejném místě. Ale my bychom možná to mohli ještě rozšířit u toho samého zaměstnavatele. A otázka je, co by přišlo potom. E, proto tedy má otázka na pana Vroňského, který hovoří o tom, že to vysílání, e, tedy že tři dny nestačí. Já nevím, kolik dní by mělo stačit. Děkuji. Děkuji, pane Zlatovský. Eh, paní Demante na jednu minutu. Děkuji, mám dvě otázky. Nejprve eh, ty prostory pro odpočinek. Vážení experti, domníváte se, že je možné, aby tady, dejme tomu, vznikly nějaké projekty, finanční projekty s příspěvkem soukromého sektoru? aby řidiči mohli dejme tomu, zaplatit nějakou malou částku a mít přístup k těmto odpočinkovým zónám. A teď přeshraniční aspekty. Já jsem se na tohle ptala mnohokrát a nikdy mi nebylo pořádně odpovězeno. Myslím si, že lze provádět kontroly kabotáže poměrně jednoduše. Jak to ovšem řešit legislativně? Děkuji vám. Pan Van Bitterberg na jednu minutu. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám velice jednoduchou otázku. Slycháme různé příběhy a různé výroky. Já bych se chtěl zeptat Evropské asociace eh, firm ze silniční dopravy, eh, ale také ETF, eh, e zda se věnujete sociálnímu dialogu mezi sebou a byli byste schopni přijít s konkrétním návrhem, který by byl kompromisním textem, což by pro nás byl nutný vstup, eh, vstupní dokument, který by měl podporu dvou velkých organizací, což by nám eh, umožnilo v tom posledním roce a půl do konce našeho mandátu eh, hledat kompromis. A vyzývám také naše kolegy, protože e, tady padaly spíše výroky a ne otázky, ale tohle je slyšení. Tak prosím, e, využijte ten čas, který máme e, k dispozici na to, abyste se ptali, když je slyšení a výroky pronášejte na normální schůzi výboru. Slyšení je od toho, abychom poslouchali a kladli otázky. Děkuji, pane kolego. A teď se dívám směrem k našim expertům. Máte dvě minuty, abyste zvládli všechny ty otázky. A vím, že to je málo času, ale kdyby na některé nedošlo, tak nám je můžete zodpovědět písemně. E, takže celá řada sadních dotazů, kabotáž, stejná práce, e, stejná mzda a odpočinkové zóny. Jak to vidíte? Povinně eh, hotel anebo dobře vybavená kabina kamionu? Můžete nám říct, jak to vypadá s těmi odlišnostmi mezi východními a západními členskými státy? Eh, takže opravdu pěkné otázky a jejich řada. Začnu s váma, eh, paní kolegyně Vandenberg, na dvě minuty, prosím co se týče těch fiktivních firm a jejich seznamů, e, ty samozřejmě jsou vždycky nevinné, dokud nebude prokázán opak, takže soudce musí e, e, rozhodnout, zda existuje sociální dumping. Ovšem ten zase je definován různě, nás pět by asi vyrukovalo s pěti různými definicemi, takže by bylo velmi, velmi obtížné přijít s definicí, která by opravdu vyhovovala všem. A teď k těm odpočinkovým zónám, těm parkovištím. Je to určitý podnikatelský model, který zatím neexistuje. Je tady nedostatek míst e, prostor, kde by se to mohlo vlastně e, vystavět a není to příliš realistické z krátkodobého hlediska, když se podíváme, že tady je nedostatek řidičů, někdo se ptá, proč jich je málo. Myslím, že to lze vysvětlit poměrně jednoduše, velmi jednoduché Eh, vysvětlení je vysvětlení demografické. Prostě je méně mladých lidí, kteří by byli ochotní a schopni tuto práci vykonávat. A když hovoříme o sociálním dialogu, tak eh, UTR je Eh, organizace, která má velký zájem na tom být součástí takového sociálního dialogu a my bychom velmi, velmi rádi dospěli ke eh, kompromisu s našimi kolegy odboráři, abychom dospěli k takové definici, která by vyhovovala všem a zahrnovala všechny. Ale i my máme eh, samozřejmě odlišnosti mezi firmami, které, které jsou našimi členy, ať už jsou ze severu, jihu či východu, západu. Když hovoříme o rovném eh, odměňování za, rovn, za stejnou práci, eh, tak si nesmíme zastírat, že tady existují různé eh, prostě náklady, pracovní náklady. Prostě ty pracovní náklady, náklady na e, práci jsou odlišné podle toho, kde ta firma má své sídlo. To se nedá nic dělat, to je třeba vnímat. Děkuji. Pan Pario na dvě minuty, prosím. L'agence européenne, nous sommes pour. Eh, my, eh, tak eh, Evropská agentura to podepisujeme. My jsme pro a už před lety jsme to našim sociálním partnerům také takto sdělili a také jsme definovali určitý počet kritérií. To je důležité. Za druhé, rozpory při respektování práva. My chceme ni, nechceme nic jiného, než respektovat práva a legislativu. Co říká nařízení Řím 1? je to prostě e, to právo e, země, z které obvykle pracují. A je tady také rozhodnutí Evropského soudu v této věci. My chceme jenom, aby to právo bylo aplikováno, nic jiného, ale aby začalo být skutečně implementováno. Za třetí, koordinace pro e, oblast kabotáže. Ta největší zaměstnavatelská organizace v Itálii, Anita, napsala v jednom dokumentu, že s jednou operací kabotáže mají dost e, vlastně v jednom dokumentu díky digitalizaci. A teď odpočinek v kabině. Ne. Prostě ten e, týdenní odpočinek prostě ne. To je třeba lépe naplánovat. A e, rozdílnost ve mzdách mezi východem a západem, ten se, e, ta se zvětšuje, to také je e, více a více zdůrazňováno. Nemáme dost řidičů, dobře, to je jeden z velkých důvodů a musím říct, že někdy jsou i tak ty mzdy velmi nízké. Teď dále, sociální dialog. My na tom pracujeme. 27. října máme velké setkání a pokusíme se zajistit, aby evropští sociální partneři do debaty přispěli. My jako ETF tak učiníme a budeme tak činit i nadále. A co je naprosto zásadní, v čem musíme pokračovat, je e, zabývat se otázkou přeshraniční dopravy. To byla jedna z posledních otázek. Samozřejmě potíž v tom, je v tom, e, že tady prostě není dostatečná kontrola a dostatečná koordinace kontroly, která neexistuje na evropské úrovni. Prosím, pan Vronsky na dvě minuty. Dlaczego nie publikować letterboxów listy? Tak, jesteśmy za tym, bo być może okazałoby tak eh, proč bychom eh, neměli zveřejňovat eh, letterboxové společnosti? Znamenalo by to, že jich bude třeba 1500 a v podstatě se to bude týkat tisíců dopravních firm. A za druhé, Samozřejmě nejdůležitější jsou ty země, které si uchovají konkurenceschopnost a e, v protikladu e, k ním e, je, je, je situace ceny. To znamená, že některé zboží by se tímto způsobem dalo eliminovat. A pokud jde o inteligentní tachografy, tak já jsem pracoval v polské státní správě a vím, že tam by se to dalo teoreticky provést a teoreticky by to mohla být odpověď na všechny problémy, ale ukázalo se, že řidiči jsou velice vynalézaví a ten tachograf potom správně nefunguje. A to tež se týká, pokud jde zpětného do vybavení, retrofittingu. A uh, pokud jde o výjimku ze směrnice o vysílání pracovníků, zda bude stačit. Pokud nezměníme uh, ten uh, systém výpočtu a pokud každá minuta bude znamenat jeden den, eh, tak eh, je možné snadno získat i deset dnů v určité zemi. Eh, sociální dialog. My vedeme dialog se solidaritou, s odbory, s řidiči, kteří jsou združení v solidaritě a máme v Polsku určité iniciativy, které jsme prosadili. Několikrát jsme pozvali ETF, ale eh, došlo tam k nějaké kolizi termínů. Takže sociální dialog eh, v Evropě eh, musí pokračovat. Pokud jde o kvalitu služeb, tak my poskytujeme stejné služby jako ostatní a to je všechno. Pan Engelhardt na dvě minuty. Ano, firmy na PO Box a jejich seznam, ano, jsme pro. Co se týká agentury pro převoz zboží, to také podporujeme. Co se týká eh, sociálního dumpingu, no 40 eh, tisíc euro rozdíl, to mluví samo za sebe. Proč se nedaří eh, dostat řidiče po 45 hodinách domů? Příspěvek ze sálu bez mikrofonu. Ano, ve dvou minutách se to těžko stíhá, já vám k tomu odpovím separátně. 45 hodin, eh, proč se nedaří dostat se domů? Protože to je podstata jejich business modelu. Zkrátka, řidiči se nechají 6 měsíců nebo déle někde za dumpingové platy, aby byla přeprava co nejvýhodnější. A e, business model nic jiného nepředpokládá. K tomu, co říkal pan Lundgren, to je pravda. Kromě platu musí být zajištěny také rámcové podmínky, například životní podmínky. Ale to už tady bylo rozděleno. Eh, pane Ertugu, my jsme představili eh, centrální takové řešení, rádi vám ho konkrétně představíme, jak by mělo podle nás vypadat. Eh, východ a západ vedou dialog. Samozřejmě máme zásadně rozdílné přístupy, ale podniky na východě mají eh, ty samé problémy, jaké jsme my na západě měli třeba před pěti, před šesti lety. Nedostatek řidičů, ano, malé platy, nedostatečné životní podmínky, to je to nejdůležitější. Eh, návrh spolupracovat s ETF. My eh, úzce spolupracujeme s Verdy na spolkové úrovni a i s evropskými kolegy, abychom dospěli konsenzu, abychom mohli zohledňovat návrhy ostatních kolegů. Děkuji vám. Děkuji vám. Pan Rodriguez Temel na dvě minuty. Děkuji, budu velice stručný. Eh, tady hovoříte o evropské koordinaci eh, jako možnosti řešení problémů v oblasti dopravy, konkrétně silniční. Ano, bez nějakých dalších legislativních nástrojů je možné řešit celou řadu e, problémů e, výměnou informací a tak dále. To všechno není závazné z právního hlediska, ale užitečné to být může. Ostatně my v řadu těchto možností už na úrovni členských států používáme, abychom zajistili dobrou, dobrý výklad evropské legislativy. A teď k té agentuře. E, samozřejmě ti, kteří mají na starosti evropský rozpočet, si mohou položit otázku, zda je vznik nějaké nové agentury zajímavý či nikoliv. Takže toho se teď, e, tomu se teď věnovat nebudu. A další připomínky. Velmi často se zapomíná na e, ty země na vnějším okruhu, na, na ty vzdálené státy Možná, že Evropská unie by měla reagovat, protože ne všechny země jsou si skutečně rovny při e, poskytování e, těch obchodních e, služeb a jiných služeb. Předsedkyně, děkuji. A já teď dám slovo své kolegyni na dvě minuty, aby mohla uzavřít za výbor EMPL a já pak také provedu závěr. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji. Bylo velice zajímavé poslouchat tuto debatu. Myslím, že by se dalo říci, že to byla debata o slušnosti, o spolupráci, o konkurenci nižšími, s nižšími ambicemi nebo o snahu být nejlepší v tom, co děláme. Konkurují spolu totiž nejen členské státy v Evropské unie, konkurujeme také my zbytku světa. A udržitelná hospodářská soutěž je možná pouze, když lidé vědí, že se s nimi zachází spravedlivě a že nejsou využíváni. Takže z tohoto pohledu si myslím, že to byla velice zajímavá a plodná diskuze. A chci vám všem poděkovat, že jste přišli. E, za výbor pro zaměstnanost a nyní e, v nás čeká hlasování, což znamená, že diskuze je u konce. Každopádně děkuji vám moc krát za to, že jste zde. Děkuji za vaše postřehy a za vaše zkušenosti s touto velice důležitou problematikou. Děkuji vám. Velice vám děkuji, paní předsedkyně, a teď dovolte také e, slovem e, trochu zhodnotit toto jednání. Pokud máte si vy navzájem e, co říct, tak prosím venku v předsálí, protože toto je skutečně hodně důležitá rozprava. Je to první z řady slyšení, které E, budou zorganizovány k tomu balíčku mobility. Viděli jste celou řadu legislativních textů, které se budou vlastně analyzovat paralelně a vůlí parlamentu je také řešit problémy, protože i když Evropská komise tady vykonala určité kroky v oblasti balíčku mobilitu, mobility, my chceme vítězství, takže jsou tady určité problémy sociálního charakteru, kolegyně to také už říkala, e, jde o e, nárůst růst toho, těch přešlapů, těch eh, přečinů. Vy jste nám také ehm, naznačili, jakým způsobem žijí někteří zaměstnanci eh, dopravního sektoru dost nepřijatelných podmínkách někdy a přitom my eh, máme vůli říct a konat také, aby prostě tyto věci se změnily. A zároveň tady velká vůle zvýšit, posílit kontroly. E, a my sdílíme všichni e, prostě e, určitou vůli. Je stejný plat za stejnou práci na stejném místě, to říká i předseda Evropské komise a především chceme nezavírat už více oči, protože pokud budeme před touto skutečností zavírat oči, tak necháváme dveře otevřené a cestu otevřenou demagogům, kteří chtějí zničit evropský velký projekt. Kolegyně, kolegové, děkuji za to, že vás bylo tolik a uvidíme se brzy v eh, dopravním výboru. Eh, děkuji vám všem a velmi brzy nashledanou. Okay, friends, uh, prepare for... Tak přátelé, eh, budeme hlasovat. Eh, ujistěte se prosím, že máte všichni hlasovací kartičky.